E, zápisu tohoto zasedání. E, změny jednacího řádu, respektive přijetí, jedna, e, přijetí našeho pořadu v pozměněné podobě podle článku 137 jednacího řádu. Návrh byl předložen a nevidíme zde zatím žádné návrhy na změnu. Tím pádem je pořad jednání schválen. Děkuji vám. Nyní tady začneme zprávou pana Marinesku. Evropská investiční banka výroční